Colleagues, please take seat. We start our meeting. Dámy a pánové, prosím, usaďte se, ať můžeme začít. Please take seat. Good morning. Dobré ráno. Přeji vám všem ještě jednou a vítám naše hosty. Pana má předsedu Euroskupiny a srdečně mu děkuji za to, že mezi nás zavítal. Zahajujeme tedy první ekonomický dialog s ním za nového mandátu. Jak víte, hospodářský dialog je eh, významnou součástí odpovědného řízení v rámci evropského semestru. Dnešní dialog s panem Dijsselblomem nám dá příležitost eh, pohovořit o eh, doporučení pro jednotlivé země, jak vzešly ze samitu v červnu 2014, ale také věnovat se širší diskusi o hospodářské situaci Evropy a eurozóny, dále nástroje měnového řízení a problematice investic, flexibility a tak dále. Včera jsme absolvovali velmi zajímavou debatu o tom, jak jsou naplňována eh, doporučení jednotlivým zemím a já předpokládám, že dnešní dialog nás posune zase o něco dál dopředu a budeme moci dále pracovat na eh, přeskumu eh, všech těch rozhodnutí a tak dále, které byly přijaty. Tady eh, takový hospodářský dialog je pravidelná záležitost a budeme postupovat tak, že začne pan Dyson 10 eh, až 15 minutovou úvodní prezentací a pak eh, budeme mít pětiminutové sloty otázek a odpovědí. Prosil bych, abyste eh, ty pěti minuty nevyužívali příliš dlouhými otázkami, poněvadž do těch pěti minut se musí vejít i odpověď. Takže prosím, nakládejte rozumně s časem. Jednotlivé politické skupiny nám již předložili eh, své zástupce, své řečníky, no a teď tedy mohu dát eh, slovo panu předsedovi Euroskupiny. Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové, je mi potěšením, že mohu opět předstoupit přes váš výbor. Je to tady poprvé v tomto volební období. Eh, vidím eh, zde mnoho známých tváří, ale také tváří nových a já věřím, že se navzájem obohatíme zkušenostmi. Eh, je to vhodná doba pro to, abychom se ohlédli Eh, za situací a eh, podbavili se o prioritách euroskupiny. My jsme v červnu přijali doporučení a ta samozřejmě chceme také naplňovat. Eh, jak je stanoveno v pracovním programu euroskupiny, chceme debatovat o plnění těchto doporučení a o tom, co dál na každém setkání Euroskupiny. Takže jak to nyní vypadá? V posledních týdnech se hodně psalo o odhadech HDP na druhé čtvrtletí 2014. Vypadá to, že HDP zůstává na stejné úrovni jako, na, jako v prvním kvartále 14 a meziročně vzrostl o 0,7 tato, tyto hlavní údaje ovšem eh, skrývají eh, rozmanitosti v jednotlivých zemích. Velice dobře si vedou země jako Španělsko, Portugalsko, Nizozemí, Estonsko, Slovensko. A to souvisí většinou eh, s reformami, které nyní nesou plody v těchto zemích. Nicméně jejich velice dobré výsledky nedokázaly vyvážit nedostatek dynamiky v některých větších ekonomikách eurozóny. V Německu eh, se Eh, ta slabší čísla dají vysvětlit eh, relativně eh, dobrým výsledky v prvním kvartále a zároveň jde také o důsledek geopolitických napětí v souvislosti s Ukrajinou, které ovlivňuje ekonomické nálady. Zatímco můžeme vysvětlovat, tedy tato čísla nám vysvětlují to, co se děje v eurozóně, Eh, je pravda, že HDP eh, je stále ještě velmi slabý a nerovnoměrně rozložený. To znamená, že my musíme eh, napnout všechny síly do reformní agendy. Ty výzvy pro eurozónu jsou stále stejné my chceme reagovat tím, že budeme zaprvé eh, redukovat eh, zadluženost soukromou i veřejnou, chceme zlepšit konkurenceschopnost prostřednictvím strukturálních reform a chceme obnovit důvěru finančních, ve finanční sektor. Toto jsou tři důležité prvky pro to, aby se eh, úroveň investic vrátila na Eh, úroveň před deseti lety. Eh, v minulém roce to bylo spíše negativní. Ve mnohých zemích je eh, vidět, že stabilizace veřejných financí postupuje. Podařilo se nám vrátit veřejné finance na udržitelnou úroveň, udržitelný základ E, nicméně e, je pravda, e, že celkový deficit HDP v roce 2014 bude do 3 Také sektor soukromí se konsoliduje a stabilita je také na tržích, trzích s veřejným dluhem. My se budeme pokoušet o udržitelnost růstu a na to potřebujeme vhodný, vhodnou sestavu politik. Eh, to znamená eh, musí také promítnout do návrhu národních rozpočtů. Eh, pokud se bude dále eh, klást důraz na strukturální reformy, eh, tak to může zlepšit konkurenceschopnost eurozóny a to, tak to chceme postupovat. Jednotlivé země potřebují různé reformy a měly by být nastaveny tak, aby eurozóna jako celek z toho měla prospěch. Budeme nadále hovořit, hovořit na euroskupině o strukturálních politikách. My už jsme začali jednat o e, možnostech e, snižování vysokého zdanění práce, což je klíčová otázka prakticky ve všech členských zemích a e, v zemích eurozóny. E, všude v eurozóně nebo skoro všude v eurozóně je práce zdaněna více, než je průměr OECD. Takže snažíme se vypracovat principy pro osvědčené postupy, e, tak jak na tom pracuje Evropská komise. Budeme pečlivě sledovat plány v členských zemích na snížení zdanění práce a e, budeme tedy hovořit o návrzích rozpočtu členských zemí na podzim. E, dále také je důležitý proces tzv. peer review, aby se zajistilo plnění paktu růstu a stability a e, také doporučení pro jednotlivé země. Pokud se týče obnovení důvěry v bankovní sektor a ukončení fragmentace finančního trhu, my jsme ve spolupráci s vaším výborem před volbami e, pokročili výrazně e, v tvorbě bankovní unie. A já bych chtěl ještě jednou poděkovat výboru za odvedenou práci. Eh, tenkrát v tom nočním zasedání. ECB eh, e se ujme svých dohledových funkcí eh, v rámci dohledového mechanismu a myslím, že to je důležité, abychom měli důvěryhodný přeshraniční dohledový systém a to všechno také přispěje k tomu, abychom vytvořili finanční prostředí, které bude podporovat chuť k investicím. Eh, přípravy musí probíhat eh, plynule a eh, budeme Evropskému parlamentu předkládat postupové zprávy jak ze strany ECB, tak EBA. Jsem potěšen tím, že Single Resolution Mechanism eh, také už začal fungovat. Eh, týká se to tedy finančního uspořádání podle EBRD a ECM. Eh, víme, že se tím zabývá také ECOFIN a příprava pokračuje. A ještě závěrem několik málo Eh, slov ke zemím, které, eh, kde pořád fungují eh, ekonomické podpůrné programy. Je to pouze ve dvou zemích, na Kypru a v Řecku. Od posledního zasedání tento program opustil Portugalsko. Poslední ohlednutí za, kvartál, za poslední kvartálem eh, na Kypru ukazuje se, že eh, Kypr eh, se velice dobře rozvíjel, plní své cíle, restrukturalizace bankovního sektoru pokročila a pokročují další strukturální reformy. Zbývá toho sice ještě mnoho a já nemohu než zdůrazňovat to, že je důležité včas plnit program a Evropská tedy Euroskupina 12. září bude posuzovat tyto poslední výsledky. Také v Řecku došlo eh, k pokroku zaměřenému na ustavení rovnováhy eh, v ekonomice. Řecko vykazuje eh, primární primární přebytek financí. Pozitivní je také eh, eh, rovnováha zahraničního účtu a běžného účtu a jsou zde i další pozitivní signály. Nicméně eh, výzev ke zvládnutí zbývá mnoho, zejména vysoká zadluženost veřejného sektoru a e, tady sice e, začal určitý pokles v roce 2014, ale velkým problémem zůstává e, strašně vysoká nezaměstnanost, mnohem vyšší než jinde v eurozóně, a to zejména mezi mládeží. Čtvrtý přeskum řeckého programu proběhl v srpnu, pátý přeskum proběhne na podzim a rozhodne se, jaká další opatření jsou nutná k tomu, aby se zajistily finanční potřeby Řecka do budoucna. Eh, pokud bude třeba eh, pomáhat Řecku dále, ještě nad rámec tohoto programu, tak eh, o tom bude rozhodnuto až na podzim. Děkuji vám. President, Děkuji vám, pane předsedo za eh, váš zajímavý projev. A teď začneme s otázkami a odpověďmi. A prvním řečníkem je koordinátor za EPP Burkhard Balc na pět minut. Prosím. Děkuji vám, eh, pane předsedo, eh, pane Dijsselblume. Eh, je velice dobře, že jste v našem výboru znovu jako předseda euroskupiny. Já bych chtěl nakousnout dvě témata. Za prvé bych se chtěl zmínit o posledním projevu Mária Draghiho v Jackson Hall, které podle který podle mého názoru eh, vedl k určitým eh, chybným eh, interpretacím. A vzhledem k těmto chybným interpretacím si myslím, že Mario Draghi nedoporučuje žádnou politiku v deficitu a výdajů. Je jasné, že boj proti nezaměstnanosti je je zapotřebí a k němu jsou nutné strukturní reformy, zejména na pracovních trzích jednotlivých států a e, hodnocení veřejných výdajů e, jsou už teď velice vysoká. E, v mnoha členských státech Evropské unie, kde je nyní velice vysoká daňová zátěž a také panují omezení dané paktem stability. Já bych chtěl slyšet od vás nějaký eh, názor na tuto velice zajímavou řeč, eh, protože eh, to, to je tedy jedno téma. A druhé téma, o kterém bych se chtěl zmínit, je, že my jsme dnes denodenně nuceni se zabývat tématem Ukrajiny a tím pádem také Ruska. v Rusku eh, momentálně eh, odtékají eh, obrovské částky kapitálu a mě by zajímalo, jak vidíte situaci ve finančním sektoru Ruska a zejména jakožto předseda Euroskupiny, jak vnímáte tu krátkodobou a střednědobou periodu, kdy jsou na Rusko uvaleny sankce. Děkuji. Odpověď, prosím. Děkuji vám, pane Balci, za vaše otázky, které se obě týkají eh, momentálních klíčových eh, oblastí. Kdykoliv otevřete noviny, tak najdete na finančních stránkách články o řeči v Jackson Hall a na ostatních stránkách Rusko a Ukrajinu. K tomu, k té řeči v Jackson Hall, je pravda, že ta řeč je vykládána různými komentátory velice různě. Takže vždycky je dobré vrátit se k přesnému textu toho projevu a podívat se opravdu, co pan Draghi řekl. Ano, pan Draghi řekl, že fiskální politika by mohla hrát větší roli. Podle mého názoru je to konzistentní s jeho dřívějšími výroky na toto téma. Pan Draghi vždycky jasně říkal politikům, ať nečekají všechny, všechna řešení od nás, od bankéřů, od eh, měnové politiky. Takže to si myslím, že je konzistentní. E, také e, jasně prohlásil pan Draghi, jak už jsem citoval ve svém úvodním prohlášení, že pakt stability a růstu je e, kotva důvěry. To jsou jeho slova. A že bychom porazili sami sebe, kdybychom ho zničili. Mario Draghi nicméně v každém svém projevu zdůrazňuje důležitost strukturních reform, které jsou nutné, abychom zásadním způsobem vylepšili konkurenceschopnost evropských ekonomik. Vy jste zmínil pracovní trh v mnoha zemích, který je stále ještě problémem. Tady je ještě velký potenciál k růstu a v různých zemích probíhají různé strukturní reformy. Pokud jde o to fiskální hledisko, tak tady je celá řada e, možností e, s ohledem na e, pakty a myslím, na pakt a myslím si, že v eurozóně, eurozóna je hodně zavázá, hodně se drží paktu a v rámci fiskální politiky lze učinit různá rozhodnutí. Za prvé můžeme využívat flexibilitu paktu v rámci pravidel paktu tam, kde eh, je to možné. Eh, dále jsou volby, které jsou příznivé pro růst uvnitř eh, vašich fiskálních politik, uvnitř rozpočtových rozhodování. Tam lze otevřít fiskální prostor například pro nakládání s daňovou zátěží a tak dále. Je možné přenést daňovou eh, zátěž na méně ekonomicky eh, škodlivý sektor, nebo lze hledat eh, škrtání výdajů také způsobem, který je příznivější pro růst. Takže to je celá řada možností a já si nemyslím, že debata o fiskální politice by se měla soustředit pouze na to, jestli chceme torpédovat pakt nebo ne. A já zcela souhlasím s tím, že pakt je nutný pro důvěryhodnost a dlouhodobou eh, finanční udržitelnost. A v rámci paktu a v rámci národních fiskálních politik eh, je prostor pro mnoho moudrých rozhodnutí, které povedou k ekonomické obnově. Eh, k tomu druhému bodu, k Rusku, tak to není téma konkrétní pro euroskupinu, takže bych se o něm nemusel rozšiřovat, ale udělám to. Myslím si, že finanční sankce jsou účinné, že se dotýkají samotného základu eh, ruské ekonomiky. Podle mého názoru je to moudrý přístup a je možné, bylo by možné ještě ty sankce přiostřit. Je to takový žebřík, po kterém bychom mohli postupně stoupat. Neměli bychom to eskalovat, pokud to není nutné, ale myslím si, že Evropa se shoduje na tom, že musíme učinit rázné kroky na podporu Ukrajiny a sankce na finanční sektor jsou velmi efektivním nástrojem. Děkuji. Dávám slovo panu uh, Udovi Bulmanovi za skupinu SD. Děkuji, pane předsedo. Vítám vás, pane předsedo skupiny DSBM, za kolegy sociálně demokratické skupiny zde v našem výboru. Um, buďme upřímní, ta situace určitě není, je tady spíše zneklidňující. A stojíme jednou nohou na propastí a hrozí nám tady dlouhodobá stagnace. Musíme se bavit o tom, jak se z této situace dostat, jak ji vyřešit a jak důležitá je intervence a vystoupení Maria Draghiho, tak eh, to vidíme i na tom, že kolega Balc eh, svou otázku uvedl tím, co v žádném případě pan eh, Draghi nemohl eh, mít na mysli. To jsme pochopili. Ale nyní bychom si měli říci, jak se z této eh, situace dostat. Tady nejde o to, jak se budeme vykládat nějaké projevy. Nejde ani o to strašáka deficitu, ale problém je v tom, že nevíme, jak vytvořit úspory v Evropě a nemáme proto žádnou strategii. A já se obávám, že my nemáme žádný program pro to, co říkal pan Draghi. Nemáme ani politickou schodu, ani program Pro to, abychom mohli realizovat to, co říkal a o čem mluvil pan Draghi. A proto se vás ještě jednou ptám na flexibilitu. Kde ji máme vzít? Odkud má přijít? Samozřejmě je správné diskutovat o strukturálních reformách, protože musíme být schopni umožnit investice, ale není možné, aby eh, eh, mm, nejlepší ministrem financí byl ten, který je v zemi, kde se neinvestuje. Investování v Evropě a eurozóně není zakázáno. Potřebujeme politickou vůli, politický program, potřebujeme případné typy Eh, pro komisaře, abychom mohli diskutovat o jednotlivých věcech. A rádi bychom věděli, jaká je role státu, jaké jsou ty velké projekty, které opět znovu pozbudí soukromé, soukromé investory, například v oblasti energetiky. Takže tak zní můj dotaz. Odpověď? Děkuji, eh, pane kolego, za váš dotaz. Ehm, přístup toho, kde se nacházíme, pokud je o hospodářství, tak já si nemyslím, že by to bylo tak, že politici mají používat pouze své nástroje a někteří politici zase říkají, že veškeré odpovědi by měly přijít od Evropské centrální banky. Jde o politický mix a Evropská centrální banka už učinila celou řadu kroků, například hm, se to týká rozhodnutí z června, které je třeba ještě provést a už se i provádí. A výsledky teprve uvidíme. Takže například eh, od programu ITOs očekávám, že první výsledky se ukáží v následujících měsících a příští rok. Otázka, zda centrální banka by měla dělat více, tak eh, to bychom měli posoudit příští měsíc, ale je třeba si uvědomit, že už v červnu byla učiněna celá řada další opatření ze strany Evropské centrální banky. A e, výsledek těchto opatření e, vyžaduje určitý čas, neukáže se hned. E, druhá část politického mixu je provádění bankovní unie. Všichni se musíme uvědomit, že pokud se nám to podaří, pokud budeme mít v pořádku zátěžové texty, pokud uzdravíme bankovní sektor, pokud napravíme fragmentaci finančního trhu, tak eh, co to všechno přinese hospodářské obnově? A já si myslím, že bankovní sektor je klíčovou částí naší strategie pro to, jak obnovit eh, investice v Evropě a eh, evropskou ekonomiku. Za třetí, samozřejmě jsou to investice. Je to velká priorita, asi výraznější než před půl rokem. A my Vyčkáváme na výsledky měnového balíčku z června. Uvidíme, eh, jak se to odrazí také v posílení investic ze strany soukromého sektoru. Je to také iniciativa eh, těch 300 miliardů eh, ze strany pana komisaře Junkra, jakožto impuls pro investice, což byl krok, který byl velmi uvítán. a jde o to, aby se investiční agenda eh, rozběhla. Pak flexibilita. Fiskální politika musí být součástí tohoto mixu a už jsem k tomu řekl, že jsem přesvědčen o tom, že flexibilitu bychom v paktu využívat měli, aniž bychom poškodili důvěryhodnost toho, na čem jsme se shodli. A podle mě to možné je. Ale na druhou stranu je třeba vyjasnit, že flexibilita neznamená, že je možné úplně vše. Flexibilita znamená, že na že je třeba mít, je třeba vylepšit eh, úsilí eh, v oblasti strukturální. Mm, je zapotřebí zohlednit strukturální reformy, které probíhají v jednotlivých zemích. A na základě takovéhoto vyhodnocení, mm, na základě vyhodnocení strukturálních nedostatků, ehm, co se zlepšuje, eh, jaké struktury probíhají v jednotlivých zemích, tak to má dopad na flexibilitu, kterou může potom komise oplatňovat. A to je diskuze, která eh, bude probíhat v říjnu a v listopadu, až bude komise hodnotit rozpočet a bude to velmi konkrétní diskuze. Ale flexibilita tady podle mne je, byť to není flexibilita ve smyslu přístupu, že možná je úplně cokoliv. Takový je eh, můj postoj. Děkuji, to bylo velmi jasné a zajímavé. Nyní Notis Marias. Kyrie Dijsselbloem δεν Děkuji za slovo. Dobrý den, pane Blume. Já nesouhlasím s tím, co jste říkal. Ani pokud je o obecnou hospodářskou situaci v Evropě, eh, máme tady obrovskou nezaměstnanost, rostoucí chudobu, A to znamená, že evropská politika nebyla úspěšná, Zajména podíváme-li se na to z pohledu Řecka. My jsme si vzali půjčky ve výši 200 eh, miliard z rané období a, a s, krize zasáhla spoustu eh, malých a středních podniků obchodu, které museli zavřít. Lidé se dostávají pod hranici chudoby, eh, veřejný dluh je eh, nezvladatelný a situace je neudržitelná. Eh, míra půjček eh, je také obrovská. Vy jste hovořil o primárním přebytku, ale ten bude jednoduše využit pouze na splátky, na splacení kapitálu půjček, které si Řecko vzalo. A to nám bylo nadiktováno. A to neříkám jenom já, to říká i celý Evropský parlament. To usnesení, eh, a je to takové jedno usnesení v březnu, tam se hovořilo o závažných odpovědnostech eh, v oblasti eurozóny eh, pod vedením trojky. A je zde zásadní odpovědnost za selhání a za to, že se nepodařilo předvídat dopady hospodářských politických rozhodnutí a dopady na eh, jednotlivé lidi. Mě by zajímalo, zda eh, euroskupina mm, poskytne nějaké kompenzace za ty obrovské škody. A dále, jaké budou následné kroky eh, po usnesení, evropského, nebo, pardon, po usnesení euroskupiny, protože je zapotřebí dosáhnout pokroku. My jsme rozhodli o tom, že celá otázka dluhu musí být vyřešena, takové bylo naše rozhodnutí a to má dopady na dluhopisy, to má dopady na centrální banky. A já si myslím, že právě odtud by měly pocházet splátky eh, velké části dluhu. A v odstavci 72 eh, našeho rozhodnutí se hovoří o řešení eh, dluhové situace. Opravdu si myslíte, že v roce 2014 dojde v Řecku k růstu? A na základě jakých předpokladů? Já si myslím, že situace bude pokračovat. V Paříži proběhnou jednání eh, mezi Trojkou a Řeckem. Co to bude znamenat? Další ztráty pracovních míst, další propouštění? Bude to mít dopady na zdaní eh, eh, primárních rezidentů? Bude to mít dopad například na zdonění mm, topení? Děkuji. I think, um... In your commission we've spoken quite often about Greece. Já se domnívám, že jsme na předchozích zasedání s vaším výborem hovořili o Řecku poměrně často. Situace je vážná, má eh, velké dopady ekonomické i společenské na řeckou společnost a mnohé z toho, co jste zmínil, je pravda. Chudoba, pracovní místa a tak dále. Ale to jsou body programu, které to řeší, ale samozřejmě, že příčinou eh, toho, co se v Řicku dnes děje, nebyl ten program. To je, to je prostě dáno eh, historicky tím, co se tam akumulovalo za mnoho let. Řada strukturálních problémů které brzdí ekonomické ožívání, eh, oživení eh, v Řecku, se dneska řeší právě pomocí ekonomického programu. Problém je v tom, že pokud chcete eh, zásadním způsobem strukturálně změnit ekonomiku, je tedy největším problémem přesvědčit investoři, aby se do této země vrátili to se musí odpracovat, tady nejdou, neexistují žádné zkratky. Nicméně my vytrváváme, my jako partneři v eurozóně jsme připraveni podpořit Řecko, kdykoliv to bude nutné. Budeme vycházet z té revize, která právě probíhá, to je to pátá revize, pátý mm, přeskum, no a uvidíme, co bude třeba. Eh, co bude třeba v rámci programu a po tomto programu. Součástí je také růstová agenda, přičemž eh, Řecko na růstové agendě nyní pracuje s naší účastí a jde nám o to, abychom investice dostali na udržitelnou úroveň eh, v Řecku. Už hodně se udělalo a mm, nadále stojíme po boku řecké vládě. Děkuji nyní za Alde Koraban Jonhuysen. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já vás zde vítám, jsem eh, ráda, že vás potkávám v této nové roli. Eh, mám zde dvě, dvě a půl témata, která chci nastínit a zajímal by mě, jak se k tomu staví eurozóna. První téma kvantitativní uvolňování. To uvolňování, to je slovo, které zní takovým uklidňujícím tónem, ale mě znervozňuje. Hovoří se tady o risku deflace, poněvadž současná míra inflace je velmi nízká. Dále tady máme vliv levnější energie, což není špatně, a levnější potraviny čili eh, jaká je vaše role a odkud kam sahá, nebo eh, kde končí vaše role a kde začíná role Evropské centrální banky. Eh, druhá věc. My používáme systém flexicurity na, tržním, na trhu práce a o té flexibilitě se hodně hovoří také v souvislosti s paktem stability a s doporučením pro jednotlivé země. Mě by zajímalo, zda souhlasíte s tím, že bychom měli více hovořit také o té e, části bezpečnosti, nejen flexibilita, také bezpečnost, protože tady to mnohé země zatím příliš nedodržují a neřídí se těmi doporučeními. Děkuji. Eh, já jsem také velice rád, že vás zde vidím. Eh, jsme zvyklí úzce spolupracovat eh, s nizozemského parlamentu, takže známe se z Hágu. K vaší první otázce, jestli tady zůstanu v této funkci a jak dlouho, děkuji vám za tuto otázku Ehm, já to mám do července příštího roku a jsem rozhodnut, že naplním eh, celé toto období. Není důvod, aby odstupoval dříve. A rozhodnutí, jestli budu znovu kandidovat, to bude rozhodnuto později. Domnívám se, že bychom eh, měli méně hovořit o Eh, práci eh, politiku, ale spíše o práci našich voličů. Dále, pokud se týče kvalitativního uvolňování, to uvolňování vás straší. Eh, Kvalitativní uvolňování může být vhodným nástrojem, ovšem závisí to na analýze trhu. Souvisí to s nedostatkem likvidity na trzích a Evropská centrální banka už eh, v současné době eh, se věnuje této otázce, myslím, že dostatečně a je to její práce, poněvadž já jsem silným zastáncem její nezávislosti eh, a dále ten červnový balíček nebyl dostatečně zvážen v naší analýzi a musím říct, že de facto ty efekty by teprve měly nastat, takže to vyhodnotíme později. A opět je to práce ECB. To tež, pokud se týče eh, nebezpečí inflace, centrální banka se většinou zaměřuje na střednědobou inflaci a já myslím, že tak je to správně. Dále hovoříte o flexikuritě Eh, což eh, je termín s reform eh, trhu práce, hodně hovoříte o paktech, hodně tedy o pružnosti a bezpečnosti. Já myslím, že se shodnuje, shodujeme obecně na tom, že ty pakty jsou důležité a neměli bychom je podkopávat. A to řekl také výslovně Mario Draghi ve svém posledním proslovu. Ovšem k tomu je třeba dodat, že flexibilita tam má své oprávněné místo. Je tedy podmíněná, je možné ji využívat pouze za konkrétních eh, situací, které jsou také definovány a tak to bylo také využíváno. Když se podíváte na to, jakým způsobem uplatňujeme fiskální politiku a fiskální pravidla posledních letech, uvidíte, že mnohé země eh, dostaly prodloužení termínu za konkrétních podmínek. Eh, třeba eh, bylo to i v případě Holandska, které muselo všem předložit určitý balíček. No, takže pokud země potřebují více času, proč ne, ale je třeba to vždy doprovodit balíčkem konkrétních strukturálních reform. Jinými slovy, eh, pokud eh, země mohou žádat eh, posunutí termínu, tak to je v pořádku, na to mají právo, ale je třeba zajistit, aby se tento čas nepromarnil, aby se využil pro zmenšování strukturálního deficitu a pro strukturální reformy. Není Fabio De Mazi GUE. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl eh, eh, být eh, poněkud, poněkud nediplomaticky. Já bych to řekl, jsme tedy v háji, ale pokračujme. Ano, my tedy v Itálii se na to díváme tak, že Eh, pokud eh, vedete skromný život, nikomu neškodíte, jste hodní, tak bude čeká vás odměna v ráji. Myslím, že je to něco podobné v souvislosti s trojkou. Tam se říká, že jestliže eh, utáhneme opasky strukturálními reformami, budeme odměněni. Otázka je, kdy, jak dlouho to má trvat. Každopádně my máme Eh, v Evropě už ztracenou celou desa, dekádu a když hovořím o makroekonomice se svými studenty, tak eh, můžete eh, je úplně jedno, jaký argument použít, můžete být pro škrty, proti škrtům, a musíte to všem poměřovat reálnými daty. A reálné data ukazují, že všem to jde lépe než nám. Eh, možná s výjimkou Jeruzaléma, eh, Japonsko, Spojené státy, Velká Británie, cokoliv, kdokoliv. Eh, Itálie je v recesi, hm, dokonce Německo, které je na tom sice mnohem lépe, ale také zažívá fiskální vyvažování, takže hm, na těch škrtech zase až tak úplně nevydělali. Takže když já si čtu vaši eh, zprávu a eh, tak tady vidím, že ta eh, doporučení vůbec nic nehovoří o porušování toho hlavního ekonomického cíle. Nehovoří nic o nedosahování inflačního cíle, který je těsně pod dvěma procenty a k tomu se ani nepřibližujeme. A ve vaší zprávě o tom není ani slovo. Čili já bych se rád zeptal, vzhledem eh, k tomu, že, eh, si, že německá vláda chce eh, mít absolutně nezávislou centrální banku, s čímž já zcela nesouhlasím, Eh, paní Merklova, jak se zdá, se snaží eh, tlačit na pana Grahyho, aby pokračovaly škrty. A mě by zajímalo, jak to víte vy a jak se eh, díváte na to, že Evropská centrální banka může opět nakupovat státní dluhopisy s cílem umožnit uvěrování reálné ekonomiky. Děkuji vám. Pokud se týče té eh, vaší otázky, eh, jestli tedy se odehrál nebo neodehrál určitý eh, telefonní vod, nemůžu říct, já jsem nebyl účastníkem. Všem mohu říci, že ECB je velmi silná centrální banka a velmi důležitá pro eurozónu, a což osvědčila v průběhu krize. využili řadu nástrojů, které jsou velmi cenné a budou ještě cenější eh, v příštích měsících. Hovoří se o ukončení těchto eh, nástrojů, eh, zda tedy už jsou plně využity či ne, já o tom nejsem přesvědčen. A domnívám se, že e, určitě centrální banka vám neodpoví úplně na všechny otázky měnové politiky. Je třeba říci, že měnová politika v sobě skrývá řadu rizik, e, která se mohou projevit ne krátkodobě, ale spíše dlouhodobě a pak je musíte řešit. A Například e, jsou to e, rizika, která k nám připlouvají z monetární politiky Spojených států, poněvadž rozhodnutí e, Fedu jsou spocitována i v novějších emerging ekonomikách. Takže neočekávat, co očekávat, neočekávat od monetární politiky, nechť eh, si ECB e využívá svůj mandát, jak požívá, jak považuje za vhodné. Eh, jinak, myslím si, že eh, fiskální prostor je v některých zeměch dostatečně velký a vlády by ho měly využívat. A mohlo by se to použít třeba na rozvoj infrastruktury. V některých ekonomikách je možné zlepšit mzdovou strukturu aby se zlepšila poptávka. Ale je třeba být konkrétní pro jednotlivé země, pro jednotlivé sektory jeho eh, konkurenceschopnost. Musíme být konkrétnější, tak aby eh, ten politický mix byl prostě šitý na míru. A to se, to tež se týká veřejných eh, financí, soukromých financí, to také souvisí třeba s posílením mest. Děkuji, zatím jsme poněkud flexibilně využívali čas, ale teď budeme muset začít dodržovat pravidla, nebo se nedostane na všechny kolegy. Takže bych chtěl požádat eh, kolegy, aby eh, se neptali eh, tři minuty, ale aby si dali také a aby dali také našemu hostovi možnost odpovědět. Jinak někteří kolegové nepřijdou na řadu. Dalším řečníkem je Filip Lambert za zelené. E, já jsem si všiml těsně předtím, než zelení, že všiml jsem si, že těsně předtím, než mluví zelení, e, jste začal být přísný, takže já vás prosím také o určitou férovost. E, pane Dijsselblume, vítejte. Udo, já nevím, jak to vidíš ty, ale když máme socialisty jako Dijsselblum, tak kdo potřebuje liberály? to, co jste říkal vy, by mohl říct pan de nebo eh, jakýkoliv eh, jiný eh, politik. Já bych chtěl hovořit o účincích toho, o čem jste mluvil, tedy těch strukturních reform. Tedy 25% lidí je ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením, stoupá nerovnost mezi obyvateli a to jsou výsledky strukturních reform. Takže ano, určitým způsobem eh, přinášejí výsledky. A ten růst, který je vaším cílem, ten jaksi nenastává. Takže otázka zní, eh, jestliže jste zodpovědným politikem, tak musíte mít určitý eh, plán, nouzový plán v případě případě, že růst se nevrátí. E, jaký je váš alternativní plán na snižování e, nerovnosti a také na stěžování e, ekologické stopy, ale to pro vás patrně není tak důležité. Hovořil jste o tom přesunu daňové zátěže, s tím, s tím souhlasí určitě všichni. Práce je příliš mnoho zdaněná. Co by mělo být místo toho více zdaněno? A konečně, to je otázka, na kterou byste měl odpovědět ano nebo ne. Evropský parlament pracuje na šetření eh, působení trojky a já jsem si jistý, že podpoříte to, že spustíme formální vyšetřování eh, eh, působení trojky jenom proto, aby příští programy fungovaly lépe. Děkuji. Děkuji. Takže vy tvrdíte, že strukturální reformy vedly k chudobě. To je zajímavá myšlenka, ale já ji úplně nerozumím. Já to vidím tak. Teď hovořím jakožto nizozemský minister. V Nizozemsku jsme provedli celou řadu reform. Já jsem provedl celou řadu reform a růst se navrátil. Když se podívám na země, jako je Španělsko nebo Irsko, tak tam byla učiněna tvrdá opatření, proběhly reformy například na pracovním trhu a růst se navrátil. A mně se zdá, že v naší analýze eh, této krize eh, máme tendenci eh, svalovat vinu na ta nedávná politická opatření, a to vinu za některé zásadní strukturní problémy eh, obsažené v našich ekonomikách. Eh, pokud to provádět nebudeme, tak nezaměstnanost mládeže, která byla v některých zemích vysoká i před krizí, zůstane na těch velice vysokých číslech. A to je nepřijatelné. Jestliže chceme, aby mladí lidé měli příležitosti na pracovním trhu, tak eh, jim to musíme otevřít. Jestliže chceme, aby mladí lidé měli lepší šanci získat práci, tak se musíme postarat o to, aby měli lepší kvalifikaci, aby měli lepší příležitosti dostat se tě, do těch profesí, které jsou nyní uzavřené. A to si žádá reformy. Já si nemyslím, že je dobrá volba přijmout tu nízkou úroveň konkurenceschopnosti některých našich ekonomik a potom očekávat, že se růst vrátí. Já nevěřím, že všechny odpovědi přijdou z veřejných výdajů. Já jsem neřekl, že vy jste to říkal. Já vám jenom říkám, co já si nemyslím. Tak já budu neustále opakovat, že já si myslím, že potřebujeme dobrý politický mix, potřebujeme ho průběžně upravovat Teď je eh, investiční agenda, eh, to je takový nový prvek, tedy jak zvýšit veřejné i soukromé investice. Je zapotřebí využívat flexibilitu fiskálního paktu tam, kde je to nutné a možné. Budeme muset využívat možností měnové politiky rozumným způsobem a v rámci mandátu banky a tímto způsobem vytvoříme politický mix. Ale e, já rozhodně nebudu říkat voličům, že tím, že necháme všechno tak, jak to je a prostě zvýšením výdajů, e, tak způsobíme, že se dostaneme z této krize. Musíme dosáhnout určité rovnováhy. Já mám ještě 30 sekund a já jsem nic takového neřekl, ale všímám si, že e, pro vás je nepřijatelná ta současná nízká úrovnost konkurenceschopnosti, ale neslyšel jsem vás říct, že je pro vás nepřijatelná ta chudoba nebo sociální vyloučení. Takže tady vidím dvojí metr. A takže pokud nevidíte ten, tu souvislost, tak zajeďte si do Portugalska, do Řecka, do Španělska a zajděte tam i na ulici, pokud jste tam nikdy nebyl. Byl a rád zajedu. Ale Musíte si uvědomit, že když se zabýváme konkurenceschopností, tak to není v rozporu s řešením problémů chudoby nebo sociálního vyloučení. Podle mého názoru silné ekonomiky v konkurenceschopné Evropě jsou klíčem k obnově pracovních míst, obnově zaměstnanosti v Evropě. Takže nevytvářejte rozpor tam, kde žádný není. Děkuji za EFDD Stephen Monod. Děkuji, pane Dijsselblome, děkuji vám za eh, eh, tu eh, poučnou eh, zprávu. Je zajímavé, že ta, ta, eh, se dozvědět, že ta bolest lidí, nezaměstnanost a chudoba v Evropě sou, souvisí s tím, že dochází ke ztrátě dynamiky ve velkých ekonomikách. Například Německo už teď není tak efektivní v obchodování, ale vy máte pocit, že vina leží na ukrajinské otázce, přestože sankce byly uvaleny teprve nedávno a podle mého názoru se vůbec nijak neodrazily eh, na číslech, které, eh, ze kterých vycházíte při této schůzi, ty se projeví až za několik měsíců. Ale je to pořád taková výmluva pro to, eh, proč eurozóna selhává. Původně to byly ošklivé anglosaské instituce, potom to byly národní státy, které neuměly zpravovat svou vlastní ekonomiku a teď se svádí vina na Ukrajinu. Nicméně ta politika této instituce je tím pravým vynikem i dalších evropských institucí. Problémem nejsou samotné země, ale strukturní problémy evropských institucí. Tak to je má první otázka. A druhý bod, který bych chtěl nadnést, je od mých italských kolegů. Pan Padovany, italský ministr financí, hovořil o tom, že potrvá nejméně tři roky, než jakékoliv efektivní reformy e, zlepší jejich ekonomiku. Takže eh, co z vašich rozhodnutí si myslíte, že zlepší životy lidí teď? Za třetí, e, ten cíl eurozóny a Evropské centrální banky je zhruba 2% a současné míry jsou 0,6% a to trvá už 18 měsíců. A tento deflační režim naopak rozšiřuje problémy, které jsou po celé Evropě. A když čtu e, vaši zprávu e, nebo zprávy dalších institucí v Evropské unii, tak nevidím nic, co by to mohlo zlepšit v krátkodobém horizontu. Vždycky se hovoří o dlouhodobém horizontu. Ten je vždycky daleko, příjemně, ale to nezlepší životy lidí. A konečně, eh, rád si všímám toho, že eh, hovoříte o da- vysoké daňové zátěži na lidech v Evropě. S tím bez pochyby souhlasíte. Ale potom, když hovoříte o osvědčených daňových postupech, které by mohly vzejít od evropských institucí, tak tady uh, slyším tak trochu poslašný zvonek. My jsme včera úspěšně odhlasovali uh, po, e, zabraň, tedy financování institucí zadními vrátky. Takže vy ve svých komentářích tvrdíte, že EU by teď měla e, ovládnout zdanění evropských občanů sama, anebo e, tvrdíte, že se to nikdy nestane a nemá stát? Děkuji. Děkuji. Několik připomínek. Nejdříve k situaci na Ukrajině. Já si myslím, že je třeba si uvědomit, že v první řadě situace na Ukrajině není žádnou novinkou. Není to věc, která by vznikla včera nebo minulý týden, ale měla počátek na krymské krizi a trvá už nějakou dobu a nějakou dobu se zhoršuje. Samozřejmě to má dopad na důvěru podniků, na eh, výlohy spotřebitelů a tak dále, což je reálný dopad na naši ekonomiku. A má to také reálný dopad na podniky, které eh, obchodují s Ruskem nebo s Ukrajinou, v každém případě s Ruskem. A i tyto podniky si zaslouží naši podporu. Pak eh, vaše druhá připomínka o tom, že reformy eh, nějakou dobu trvají, což je pravda. Ehm, mm, může jít také o daňová opatření, ta lze implementovat poměrně rychle, ale některé reformy vyžadují více času. Například pokud jde o budovy, stavebnictví, tak Eh, pokud chcete napravit některé věci v této oblasti, to trvá čas. To tež platí pro trh práce a příslušné reformy. A proto podle mě je důležité, jestliže se zabýváme eh, cíly strukturálního deficitu, tak tady jde o dlouhodobé zlepšení rozpočtu a pak je třeba vzít v potaz také dlouhodobé reformy. To znamená skutečnost, že eh, naplnění reform trvá určitou dobu. A bylo by zajímavé to vzít v potaz, až budeme hodnotit Eh, pátý, šestý balíček. Určitě to parlament bude činit. A konečně vy jste hovořil také um, daňovo, o daňové politice v rámci euroskupiny. Nemusíte mít žádné obavy. Já si myslím, že je důležité, že jestliže analyzujeme silné a slabé stránky eurozóny, tak eh, je důležité se zabývat také otázkami zdanění. A klíčovou otázkou podle průměru OECD je to, že eh, zdaňujeme pracovní sílu mnohem více, než je průměr OECD. Eh, ve Francii, ve Španělsku, Nizozemsku a různých zemích eh, existují různé politické iniciativy právě v této oblasti a podle mě je důležité o tom diskutovat. Diskutovat o tom, že je to naléhavé, diskutovat o tom, co je dobré dělat, jak něco dělat, jak něco nedělat, co způsobí přesun danové zániče do eh, jiných oblastí, jak eh, postupovat, aniž bychom způsobili nějaké škody. Ale to neznamená, že by Evropská unie na sebe vzala politiku zdanění. Tady jde naopak o koordinaci politik. Ale já mám pocit, byť se mnou nemusíte souhlasit, že v Evropě bychom měli více hovořit o koordinaci daňových politik, například eh, o daňových únicích a podobně. Mm, přesouvání zisků a veškeré tyto otázky jsou velmi důležité. A je to součást naší strategie, eh, jak posílit naši ekonomiku. Pan předseda, děkuji. Bernard Mono. Eh, děkuji za slovo, pane předsedo. Jelikož jste ministrem financí, tak vám položím otázku, ale předtím ještě bych něco řekl o neschopnosti vlád v EU eh, podpořit ekonomický růst. V roce 1992 eh, proběhlo referendum v Maastrichtu a došlo k změnám politik v různých zemích a byla nám slíbena plná zaměstnanost a prosperita. A jak vypadá situace o 20 let později? Veškeré ekonomické ukazatele jsou na tom špatně eh, a platí to pro všechny věkové skupiny, máme strukturální problémy a čelíme deflaci, což zaznívá ve všech médiích a ve všech připomínkách. Veřejné finance jsou na tom velmi špatně a Evropská komise eh, se nyní obrací kriticky také na Francii. Mm-hmm. Vidíme, eh, že všechny země čelí deficitu, kromě Německa, dochází k nárůstu chudoby a eh, trpíme pod tlakem úsporných opatření, což má dopad na občany. A o finančních ukazatelích se ale stále může diskutovat. Ale jak je to se zisky? Evropská centrální banka poskytla podporu, ale eh, má to negativní dopad na zaměstnanost. Bohatí se stávají bohatšími, ale má to špatný dopad na obecnou populaci. Stále se domníváte, že neoliberální makroekonomický model, který spočívá v privatizaci v podstatě všeho a eh, zajištění všeho na evropské úrovni, včetně eh, měny, a centrální bank, tak stále se domníváte, že to je ten správný, vhodný model, ten vhodný makroekonomický model, který eh, přispěje blahobytu všech občanů? Já se obávám, že lidé jsou stále více rozlobení a pokud nezměníme eh, to, kam směřujeme, tak to bude mít výrazný dopad také na naši politickou agendu. No, mnoho z těch věcí, které jste řekl, tak s těmi nesouhlasím, nicméně potřeboval bych na odpověď mnohem více času než několik pár minut, takže se zaměřím na eh, vaši otázku, která pravděpodobně se týkala privatizace a toho, zda jdeme správným směrem nebo ne. Eh, klíčovým prvkem žádného programu není privatizace. Je součástí některých programů, je součástí některých řešení, jak snížit eh, národní dluhy, ale očekávání těchto částí programu nejsou příliš vysoká a výsledky nebyly zatím příliš působivé. Ale je to součástí programu, protože celá řada e, zemí má e, proměrlivou úroveň dluhu a e, součástí řešení může být privatizace. Nicméně prozatímní výsledky nebyly zrovna skvělé celý přístup trojky, zda je správný nebo ne. Je třeba si uvědomit, že přístup trojky je přístupem euroskupiny. Trojka si nevymyslela svou vlastní strategii, nerozhodla o svém vlastním programu. Eh, programy jsou vyjednávány s příslušnými zeměmi a potom se o nich rozhoduje v euroskupině. Rozhodují tedy o nich ministři všech zemí. To znamená, ta představa, že by trojka byla nějakým nezávislým orgánem a sama o sobě rozhodovala, tak pokud chcete kritizovat trojku, tak musíte kritizovat euroskupinu, protože o programech rozhoduje euroskupina. Naše programy jsou dobré, podle mě se prokázaly jako účinné, protože eh, zachránili země před bankrotem, ale ty programy jsou velmi tvrdé, co se týče jejich dopadů. Otázka, zda jsme mohli dělat něco jiného, zda jsme to mohli udělat jinak. Možná ano, ale neexistují snadná řešení, jestliže eh, země stojí na pokraji bankrotu. Ukázala se celá řada strukturálních otázek a v mnohých zemích se tyto programy ukázaly jako úspěšné. Byť se nám nepodařilo snížit nezaměstnanost na úroveň, kterou považujeme za přijatelnou, ani se nám nepodařilo vyřešit veškeré eh, sociální dopady krize, ale pokud jde o obnovu důvěru, návrat investic, eh, hospodářský růst a v některých zemích dokonce i eh, snížení nezaměstnanosti, tak to úspěšné bylo. Eh, nejsem spokojen s tím, jaká je současná situace a musíme zintenzivnit naše úsilí, to je pravda. Ale musíme to dělat správně, musíme dosáhnout správné rovnováhy. Charakter krize, které čelíme, eh, hodně souvisí s problémy v rozvaze, s dluhy, příliš snadným získáním úvěru v minulosti. A dluhy, jak soukromé, tak veřejné, je třeba vyřešit, nicméně to vyžaduje čas. Žádné rychlé řešení neexistuje a to je podle mě eh, součástí otevřenosti a upřímnosti, kterou bychom měli mít vůči našim voličům. Pane předseda, děkuji, tak to bylo první kolo politických skupin a teď je čas na dotazy europoslanců. Eh, jsme trochu pozadu oproti našemu časovému plánu a proto eh, změním strukturu naší diskuze. Vždy budeme mít eh, tři otázky, na každou otázku máte dvě minuty, tak abychom dodrželi náš časový plán. To znamená, do 10.30 bychom měli ukončit tuto rozpravu kvůli jiným povinnostem. Pablo Celpakna, paní Perenč a Donáta Hegner. To jsou první tři dotazy. Pane předsedo, my jsme zvyklí na přísnou disciplinu při slyšení. Ta přichází ze zhora a vy jste takhle zatím nečinil a pokud to bude tak, že tady za frakci byl vždycky jenom jeden člen, tak ostatní poslanci nebudou mít přís- právo na otázku. Já si myslím, že tu disciplínu byste měli procházet, pro, měli byste měli po, požadovat od úplného začátku a prosazovat. Pan předseda? A problém je eh, v tom, že jsem měl příliš dlouhý seznam řečníkům, ale ten problém vyřeším tím, že provedu určité změny, tak aby se na všechny dostala řada. A ještě jednou se omlouvám. Ale nejde o pár vteřin, ale jde o to, že máme příliš dlouhý seznam řečníků. Ale nestrácejme další čas a už předám slovo Pablovi. Gracias, presidente Dieselblem. Bienvenido y muchas gracias por sus eh, Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, já souhlasím s tím, že situace v evropské ekonomice je mimořádně křehká a je naší zodpovědností zabránit tomu, aby z té křehkosti vzniklo něco ještě horšího já se domnívám, že ta eh, fiskální politika eh, má problém v některých zemích a bylo by třeba, aby jejich fiskální politika byla poněkud expansivnější. Eh, co se týče ekonomických reform, mě by zajímal váš názor. Členské země předkládají určité reformní plány a mě by zajímalo, jaká je v této souvislosti odpovědnost Evropské centrální banka. Eh, banky měla by tedy Evropská centrální banka řešit problémy vnitřního růstu. Eh, zdá se, že Mario Draghi příliš nevěří tomu, že by eh, národní opatření byla úspěšně naplňována. Čili mě by zajímalo, pokud vy byste byl šéfem centrální banky, Eh, byl byste s tím spokojen nebo dělal byste více, než to bylo dosud učiněno? A další otázka, eh, jaký máte názor na investiční plány, eh, o kterých hovoří nastávající předseda komise? A také otázka je síly eura. Euro je silné a ptám se, zda to má vliv na křehkost evropské ekonomiky. Děkuji vám. Děkuji vám, eh, paní Beres. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Už zde byla řeč o eh, proslovu pana Dragiho. My jsme možná byli poněkud překvapeni, o tom, že se centrální banka chce starat o mzdy a platy, ale e, možná, že e, je vhodné se také zabývat otázkou odměňování za práci v eurozóně vzhledem k tomu, jak vypadá nezaměstnanost. Pokud se týče těch plánů členských zemí, podmínky a hospodářské údaje, ze kterých se vychází, eh, vypracovávají se konkrétní opatření ohledně doporučení pro jednotlivé eh, země a eh, to je také prvek, který pomůže vypočítávat strukturální saldo my vidíme, že sice máme velmi nízkou inflaci, ale přitom je e, neustále příliš vysoká zaměstnanost a chabý růst. Toto je realita, vnímáme ji, e, my ji vidíme, všichni ji vidí také e, ti, kteří by měli prosazovat bolestivé reformy, anebo je tady třeba to zahrnout do flexibility, tak toto řešit. Děkuji a nyní Danuta Hübner. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Nejdříve komentář. Když se podíváme na nebezpečí deflace z posledního roku, zdá se, že to není jenom národní fenomén, ale že riziko deflace eh, začíná eh, vypadat jako výzva pro celou eurozónu. Samozřejmě efektivně eh, toto zvládnout eh, ze strany, eh, tedy není pro členské země, tedy jejich vlády, zcela zvládnutelné. Mám dvě otázky. Někteří experti tvrdí, že deflace na úrovni eurozóny se dá považovat za mimořádnou okolnost, což znamená, že by bylo možné dočasně zvýšit deficit eh, rozpočtu a bylo by to v pořádku z hlediska fondu, eh, pardon, paktu růstu a stability. Eh, otázka tedy zní, jak, jak tedy chápat flexibilitu v souvislosti s těmito otázkami. A druhá otázka, Eh, to je institucionální struktura eurozóny. Koordinace eh, národních reakcí na konkrétní doporučení, což je vlastně eh, výzva pro vás osobně, Prostě stačí to pouze koordinovat v současném kontextu, nebo bychom potřebovali spíše nový institucionální rámec, Eh, na úrovni eurozóny pro tuto makroekonomickou politiku. A eh, je to, je to možná, se na to už díváte jinak než dříve, je to jakýsi první krůček eh, k novým institucím? Děkuji. Děkuji vám. Pokusím se zareagovat. Pan Nizalba, eh, děkuji vám za vaši otázku. Ano, je možná kritizovat eh, přístup jednotlivých členských zemí k vlastním reformám. Dalo se určitě udělat více rámci eh, země, zejména některé země v rámci eh, podpůrného programu měly udělat více, ale třeba současná vláda v Itálii i ve Francii se ke reformním programům eh, staví ambiciózně. Máme potvrzení odhodlání z Paříže od nové vlády ale některé ty strukturální záležitosti si musí vyřešit eh, vlády. Eh, dále tady bylo řečeno, že pan Draghi nemá příliš velké naděje. Já myslím, že on říká spíše to, abychom se nespoléhali příliš na měnovou politiku, ale dělali maximum eh, v daném rámci. Eh, fiskální postoje, jejich koordinace, eh, pakt růstu a stability, flexibilita. A já s ním souhlasím. Klíčové je, že prostě je třeba toto řešit otázkami jak měnovými, tedy nástroji jak měnovými, tak rozpočtovými. Pokud se týče investičního plánu pana Junkera, já myslím, že nová komise velmi brzy předloží konkrétní návrhy, ale já myslím, že i v této souvislosti bude třeba se zaměřit na evropské fondy a jak je využívat, čili já si myslím, že toto bude také část plánu. Také třeba brát v úvahu možnosti finanční institucí, jako je EIB a podobně. Čili opět to bude třeba nějakým způsobem dát dohromady celý tento mix instrumentů, které zde máme. Co se týče síla, síly eura, tak samozřejmě euro za poslední týden či dva poněkud oslabuje, ale to tedy eh, nemá, nemá zatím moc velký efekt na eh, bezprostřední, čili to je spíš eh, středně době a euro oslabuje, což asi pomůže. Paní Beres se ptala, jestli eh, neignorujeme realitu. Já myslím, že ne. My si uvědomujeme, že před eh, půl rokem panoval eh, optimismus, co se týče startování růstu. Teď se ukazuje, že zejména ty větší země hm, naopak nerostou a Eh, tady je nebezpečí, že bychom se mohli eh, v této situaci zadrhnout. Čili potřebujeme politické iniciativy, třeba investiční agendu, měnovou politiku nebo eh, ten červnový balíček rady, na jehož implementaci se teprve pracuje. A flexibilitu samozřejmě můžeme využívat, ale neznamená to vést se. Některé země si myslí, že využijí flexibilitu a tím si problémy vyřeší. No tak to ovšem být nemůže. Eh, paní eh, Hübnerová hovořila o eh, nebezpečí deflace pro celou eurozónu. To je pravda, to skutečně začíná být problém. Já Nevidím tedy přímo deflační riziko, ale spíše riziko velmi nízké inflace, která by mohla trvat velmi dlouho a z toho je třeba nějak vybřednout a je to společná odpovědnost eurozóny i politiků a bankéřů. Eh, mimořádné okolnosti, to je velice zajímavá otázka, o které eh, budeme hovořit v listopadu v souvislosti s návrhem rozpočtu. Eh, jestliže eh, bude mít některé země mimořádně nízkou inflaci, lze to považovat za mimořádnou okolnost? A eh, dále otázka je, pokud by tady byly velké odchylky od dřívějších odhadů komise, tak já e, e, nevím, jestli nízká inflace e, může být takto hodnocena. Bude se k tomu muset nejdříve vyslovit komise a pak o tom budeme moci jednat my. Děkuji. Hnas Fernandez. Dobré ráno. Vítám vás, pane předsedo do skupiny, a děkuji vám za vaše slova. Já nemohu hodnotit celá pozitivně současný evropský semestr. Tento semestr eh, tady se díváme na hospodářské problémy vždy z národní perspektivy a to znamená, že dopady obchodních bilancí eh, zadlužených zemí nemůžeme docela dobře hodnotit. V měnové unii to má samozřejmě eh, přímý vliv na členy a myslím, že ani tyto dopady se nevyhodnocují korektně. Eh, pro tyto země eh, tedy máme také více doporučení. V tom semestru de facto chybí společná analýza celé měnové unie. Také se zde nevede debata o skutečných reformách, které by potřebovala eurozóna. Evropská fiskální politika eh, ta také souvisí eh, s upevňováním společného trhu a myslím, že v práci komise by se také měla eh, obrazit jakási globální perspektiva. my bychom tedy také potřebovali, aby tady eh, byla určitá větší kontrola parlamentu, což by posílilo suverenitu občanů. Eh, říká se, že eh, je třeba spíš se posílit úroveň společenství, ale já si myslím, že tedy ten suverén, to jsou národní státy a mm, aby to se mělo také reflektovat je skutečně možné řešit všechno jenom pomocí mm, monetární politiky a dospět k, takto k většímu růstu? Já si myslím, že ne. My bychom měli mít celoevropskou eh, fiskální politiku a fiskální program. Eh, domníváte se, že předseda Euroskupiny to by měl být zaměstnání na plný úvazek? Ano, e, e, já bych e, vám skutečně chtěl složit poklonu za to, jak bráníte učiněná rozhodnutí. Moje otázky, jak se bude dále vyvíjet měnová politika? Můžete říct, že to je věc centrální banky, ale pan Draghi neřekl nic jiného. On říkal, že máme Eh, nejistotu a máme mnohé, kteří nejsou solventní a také hovořil k Junkrovu programu eh, na koordinaci euroskupiny a k strukturálním reformám členských zemí, čili nic nového. Nicméně ve Spojených státech se ubírá politika, měnová politika jiným směrem. Druhá otázka. Litva bude 19. 19. Eh, členem Eh, eurozóny. Teď máme sedm eh, zemí, které mají výjimky, zejména Švédsko. To by mohlo vstoupit, splňuje podmínky, čili jak to vidíte o další rozšiřování eurozóny. A třetí otázka, koordinace daní. Eh, vy jste ministr financí v Nizozemí a zároveň předsedou euroskupiny. Eh, budete eh, uvažovat o irsko-nizozemském eh, balíčku, kde se tedy nezdaňují licence mm, a velmi nízko se zdaňují zisky. To znamená, že tedy v Irsku a v Nizozemí společnými silami unikají obrovské daňové prostředky. Děkuji, Hobaje. Děkuji, pane předsedo. Pane Dajzeblume, eh, hodně se tady hovoří o soukromých a veřejných investicích v Evropě a také kolega Bulman už řekl, že k tomu je třeba mít konkrétní program. Já tady mám jednu otázku k technickým problémům. Eh, výpočet výdajů a dluhů eh, tady prostě eh, není možné, aby se některé veřejné investice nezapočítávaly do eh, zadlužení. Možná, že by bylo třeba se k tomu vrátit a eh, tak by bylo možné investovat více financ, financovat více investic. Třeba v Belgii tady jsou tady právě tím administrativním rozdělením eh, se dochází k tomu, že eh, vlastně obce nemohou investovat proto, že jsou více zadlužené nadřazené rozpočty. Čili otázka je taky eh, rozlišování mezi dluhy kvůli investicím a dluhy kvůli splácením úroků. Já si myslím, že tak, jak to vypadá, to není opravdu odpovědné hospodaření. No a já si myslím, že tady by opravdu eh, mnohé obce, mm, mnohým obcím mohlo být pomoženo. A poněvadž to nyní nejde, tak jednoduše a prostě mm, se taky ztrácí možností zvyšovat eh, zaměstnanost. Ehm, myslíte si, eh, že by možná veřejné investice eh, byly možno nazírat z hlediska účetní jako aktiva, nikoli jako pasiva? To by opravdu mohlo být vnímáno jako něco, čím se dosahuje růstu a nemělo by se to započítávat do eh, stability, do paktu stability a růstu. Čili jde tady o tom, že by tady byl e, zvětšen manévrovací prostor. Také Jean-Claude Juncker říkal, že je třeba vytvářet e, investiční prostor. Děkuji vám. Thanks very much. Děkuji. Pan Fernandes Alvarez hovořil o tom, že má pochyby, zda národní reformy nás, nám navrátí růst. A odpověď zní, ne, ne, nebudou to pouze vnitrostátní reformy, právě tak, jako to nemůže být pouze měnová politika. To je zároveň odpověď na otázku pana Langeho o měnové politice. Myslím si, že eh, měnová politika už se rozbíhá mnoha novými směry, rozšiřuje svoje možnosti tak, jak tomu nikdy v minulosti nebylo, ani v Evropě, ale eh, ani v USA nebo v Spojeném království. Takže eh, nástroje měnové politiky se rozbíhají mnoha novými směry. A nicméně já stále e, plně souhlasím s Mariem Dragim, že to řešení nevzejde pouze změnové politiky. To by sebou neslo několik rizik, kterými bychom se rádi vyhnuli. Musí e, existovat určitý mix mezi národními reformami, které musí být koordinovány e, a musí být řešeny v rámci euroskupiny musíme mít rozumnou eh, fiskální politiku, která nám umožní návrat růstu a ta také obsahuje využívání flexibility eh, v rámci daných mantinelů. A na tom bychom měli spolupracovat s novou komisí. A nová komise už říká, že bude předkládat plány na zvyšování investic, eh, které jsou nutné pro ekonomickou obnovu. A ptal jste se, jestli by měl být stálý předseda. Já si myslím, že bychom měli o tom diskutovat. Já jsem tomu otevřený i v krátkodobém termínu. Ohledně eh, řízení eurozóny, ale nejprve eh, bychom do toho měli vložit určité ambice, tedy eh, v jakých oblastech a jak dalece chceme přenést pravomoce do Bruselu, tedy do jaké míry a v jakých oblastech. A to by měl být Eh, klíčový prvek této diskuze. A potom konečná otázka by měla znít, co to bude znamenat pro naše instituce. Eh, já si myslím, že vy to trochu obracíte. Ptáte se, jestli by měl být stálý předseda, jestli by měl mít hodně personálu a tak dále. My jsme zatím nehovořili o tom, jaká by měla být role stálého předsedy a co by to znamenalo pro jeho úkoly a kompetence na národní úrovni a evropské úrovni. Takže ano, veďme tuto debatu, ale ve správném pořadí a hovořme nejprve o politickém obsahu a kompetencích a potom teprve o zakládání nových institucí. To je podle mého názoru lepší pořadí. Už jsem odpověděl panu Langemu na nový směr měnové politiky. Tady si myslím, že už jsme eh, poměrně hodně eh, inovativní a ohledně budoucího vstupu do eurozóny, tak eh, jak víte, tak už několik nových členů e, přistoupilo, a to i v době, kterou označujeme za krizi eura. A e, tyto eura tyto země e, jsou přesvědčené o tom, že je důležité být součástí eurozóny a že je to klíčové pro jejich stabilitu politickou, finanční i ekonomickou. A já velice podporuji e, baltské státy, protože o těch hovořím, e, podporuji je v tomto přesvědčení, že jejich budoucnost a stabilita spočívá ve členství v eurozóně. A očekávám, že eurozóna bude v příštích letech i nadále se rozrůstat zůstat, ale to je jenom můj odhad. Každopádně bych to uvítal. Pokud jde o legální eh, vyhýbání se daním, tak to je mé oblíbené téma. Já vždycky rád říkám, že nizozemská vláda přijala celou řadu opatření ohledně eh, toho, o čem jste se zmínil. Například eh, důvod, proč tolik mezinárodních firm putuje do mé země, spočívá v, té, v tom velkém množství daňových smluv, které máme a my ty smlouvy teď procházíme a měníme je, abychom zabránili legální možnosti vyhýbání se daním. Takže my měníme eh, značné množství těchto smluv v rámci boje proti eh, daňovým únikům. Uvědomujeme si, že je to vážný problém a pracujeme na něm. A konečně pan Bajec, doufám, že to vyslovuji správně, Eh, hovořil jste o tom, že místní vlády mají příležitosti eh, investovat. Ano, samozřejmě mají, to souvisí s financemi a s tím, eh, že invest, jak jsou financovány investice na místní úrovni. Na druhou stranu je součástí našeho paktu, aby míry zadluženosti na místní a regionální úrovni byly také zohledněny, když hodnotíme míru zadluženosti celkové země. Když je budeme pojednávat odděleně, bylo by to dlouho dlouhodobé riziko pro finanční stabilitu. Děkuji, pan Hajs. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych eh, vás také chtěl přivítat, pane předsedo Dijsselblume, v našem výboru. Pro mě je to nový výbor, ale v posledních letech jsme spolu eh, velice už se spolupracovali. Byl jste velice efektivním předsedou Euroskupiny a doufám, že si toto funkci udržíte co nejdéle. Pan předseda správně řekl nakonec svého úvodu, že mnoho zemí se odhodlalo k velkým odvětem, moje, obětem. Moje země, Portugalsko, Irsko, e, Řecko a teď se vrátili na mezinárodní e, měnový trh a je důležité, aby se udrželi na mezinárodním měnovém trhu. E, nedávno vzešel takový návrh, že v ve vztahu k části fondů trojky pod eh, MMF eh, by mohlo, mohly země rychleji splácet eh, zbývající dluhy vůči MMF, tak jak už to proběhlo v některých zemích. Nicméně tady je určitá kondicionalita, protože to vyžaduje souhlas eurozóny. Slyšel jsem, že toto téma už je předmětem formálních diskuzí. Mohl byste nám prozradit váš názor? Ty země, které jsou v programu a chtějí splatit eh, dluhy dříve na, za, na nižších úroků, měly by mít možnost toto udělat. A mohl byste také nastínit, jak by eh, eurozóna eh, nakládala s žádostmi podobného typu, kdyby byly formálně podány? Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Eh, vítám vás, pane předsedo eh, Eurogrup euroskupiny. Je to poprvé od voleb. Konaly se volby i v Nizozemsku, které se hodně týkaly fiskálních pravidel. Moje strana navrhovala nejen pravidla pro deficit, ale také pro nezaměstnanost. My hledáme způsoby, jak dosáhnout důvěryhodné fiskální politiky, ale zároveň flexibilní. To je podobný přístup jako váš v tomto dialogu. Já bych se chtěl vrátit k dřívější výměně názorů s panem eh, Bulmanem, eh, kde jste říkal, že eh, vidíte způsob, jak kombinovat flexibilitu a důvěryhodnost. Říkal jste, že to můžou být strukturní reformy nebo veřejné investice, že by měly mít více času na to, aby se potýkali s fiskálním deficitem. A já bych vás chtěl poprosit, abyste byl konkrétnější. Eh, chce, představujete si to jako nějaký formální postup, chcete se chopit iniciativy a zakotvit flexibilitu do paktu a nějakým způsobem takto skombinovat flexibilitu a důvěryhodnost. Děkuji a poslední otázka je pan kolega Murezan. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, pane předsedo Heiseldlume, eh, vítám vás i já v tomto výboru. Je to poprvé, kdy mám možnost vyměnit si s vámi názory a děkuji vám za to. Vy jste prohlásil, že odpověď na současnou ekonomickou situaci nemůže vzejít od ECB, že musí jít o širší politický mix. V tom s vámi plně souhlasím. Myslím si, že máte pravdu i v tom, že ECB e E, sama e, o sobě by měla dělat více. A co přesně, kdy a jak? Ptám se na důsledky pro reálnou ekonomiku, e, které by nesla případná intervence ECB. Myslíte si, že kdyby ECB dělala více, zejména v oblasti kvantitativního uvolňování, by vedla k tomu, že banky budou více půjčovat prostředky do reálné ekonomiky, zejména do malých a středních podniků, což by vedlo k vyšším investicím, vyššímu utrácení. Vidíte strukturální reformy jako nutnou podmínku pro eh, intervenci ECB a považujete intervenci ECB eh, za eh, pobídku pro strukturální reformy? A konečně, kdyby se ECB rozhodla intervenovat, vidíte tu nebezpečí toho, že by se navýšily ceny aktiv? Děkuji. Pane Hejsi, velmi rád vás znovu vidím byť v úplně jiné roli. Přeji vám hodně úspěchů eh, v té důležité roli. Vy jste měla poměrně konkrétní otázku na půjčky IMF, zejména se to týkalo Irska, eh, které zvažuje eh, předčasné splacení půjček, což by mohlo přinést poměrně velké výhody, pokud je o splátku úroků. Irský ministr eh, mne oslovil, stejně jako další instituce, které jsou do věci zapojeny, s tím, že o tom uvažují. A já si myslím, že o tom budeme hovořit poměrně brzy na našem setkání eh, v září příští týden. Budeme to probídat na základě právě požadavku Irska. Byť eh, ho formálně ještě nepoložili a proto bych se k tomu rád vyjadřoval velmi opatrně, protože musí takovou tu možnost eh, si vyžádat formálně, a to jak na ECOFINu, tak na Euroskupině je to třeba projednat a schválit. protože by začaly splácet pouze e, tu část půjčky od IMF a ne ty zbývající. Další věc, ehm, co vás zajímá. Budeme o tom hovořit příští týden tady na zasedání skupiny Euro, Euroskupiny v eh, Itálii příští týden. Pak eh, kolego, my jsme byli kolegové v nizozemském parlamentu, vy jste se mě ptal, pane kolego, na konkrétnější věci k flexibilitě a reformám. Eh, postup pak to je takový, že odlišujeme hm, ty nápravné aspekty a preventivní. A tyto dva aspekty mají konkrétní dopady. V případě toho korektivního aspektu je zde možnost eh, výjimečných okolností, kdy je možné eh, dát zemím více času na stanovení nových cílů a pokud takovýto další čas dostanou na základě těch daných specifických podmínek, tak ale je třeba čas správně využít a nepromarnit ho. A komise danou zemí potom stanoví v takovém případě celou řadu reform, které musí být známy od začátku a musí být od začátku spuštěny. To znamená, není třeba a není možné promarňovat další čas, pokud je poskytnu další čas. Na druhé straně ale e, máme složitější ukazatele strukturálního deficitu MGO, ale to by mohlo být také součástí diskuze, která proběhne k vyhodnocení e, balíčku Sixpack a Tupek. Jde o mm, ukazatel nebo cíl pro hodnocení v polovině období, čímž se do hry dostává opět prvek času. A v případě některých reform je pravda, že výsledky se dostaví teprve po určitém čase a ty pozitivní výsledky mají dopad na rozpočet, ale vyžadují čas. A já si myslím, že bychom měli zvažovat i tento časový prvek reform, ten časový dopad. A když Eh, vypočítáváme cíle v polovině období pro jednotlivé země, tak na základě strukturálních reform, které jsou v té zemi zapotřebí, bychom měli navrhnout právě ten ukazatel MTO. Protože reformy vyžadují čas a na to bychom neměli eh, při eh, vypracování MTO zapomínat. Ale je třeba rozlišovat mezi nápravným a preventivním aspektem věci. Já doufám, že více zemí se zapojí spíše do té preventivní části. Pan Mirsan, pokud to vyslovuji správně, řekl, že ho potěšilo, že jsem řekl, že odpověď nepřichází od ECB, ale já jsem chtěl říct, že odpověď nepřichází pouze od ECB. Myslím si, že ECB hraje důležitou roli a naplňuje tuto roli. Eh, vy jste se ptala na dopady eh, většího eh, uvolňování QE. A já si myslím, že to je dopad finančních kanálů, který teprve proběhne. To znamená, my teprve musíme počkat na výsledky toho příslušného programu, který je poměrně rozsáhlý a očekáváme i významné dopady, ale musíme na ně ještě vyčkat a podle mě jde o důležitý krok. Ale správně jste uvedl, že hrozí riziko, že pokud budeme příliš mnoho levných peněz, tak bychom mohli vytvořit novou bublinu v ekonomice s tím rizikem, že to naše hospodářství dlouhodobě poškodí. A proto musíme postupovat citlivě a vždy si musíme uvědomovat, zejména jestliže máme velkou závislost na měnové politice, že tady toto riziko hrozí. Pan předseda, děkuji, děkuji vám všem. Myslím, že jsme měli velmi zajímavou rozpravu. Dosáhli jsme také určitého pokroku. Lépe jsme pochopili možná diskuzi o flexibilitě, také to, jak dále postupovat. 22. 23. září proběhne další zasedání eh, našeho výboru, takže se na vás opět těším a ukončuji dnešní zasedání.